Mes chers collègues, bonjour. Milí kolegové, dobré ráno. Dobré ráno všem, pane Rebete Zilere, rozhodně nemusíte spěchat, v klidu se usaďte. Très bien. Výborně. Milí kolegové, dobré ráno. Vím, že je to čtvrtek, váš poslední den ve Štrasburku, ale myslím, že dnešní dopoledne proběhne bez problému. Návrh pořadu jednání může být přijat, pokud nikdo nemá žádnou námitku. Má někdo nějakou námitku? Ne. Sdělení předsedkyně. Musím si, to taková malá informace, Pobla, chtěla bych poblahopřát panu Ertugovi, eh, člen socialistů a demokratů, který byl jmenován místo předsedou své politické skupiny. Blahopřeji vám, pane Ertugu, vy jste také koordinátor. A bohužel nemůžete kumulovat dvě funkce, být koordinátor a místo předseda. A pan Derison, uh, se tedy stává novým koordinátorem za socialisty. Rovněž vám blahopřeji a tímto jsem vás všechny informovala o této změně. A nyní můžeme začít s tím, na co jste dnes dopoledne čekáte. Milí kolegové, jak víte, koordinátoři tohoto výboru si nepřáli, abychom se vrátili na Evropskou komisi s tím, že by měla opětovně předložit parlamentu ty tři návrhy z balíčku mobility. Ale skupina EKR byla proti tomuto rozhodnutí koordinátorů a proto dnes musíme postupovat tak, že musíme rozhodnout prostřednictvím hlasování. Já tedy eh, nechám hlasovat o té otázce. Pane Zilere, chcete si vzít slovo? Prosím. Bez mikrofonu. Jménem ECR bych chtěl požádat o jmenovité hlasování. Potřebujeme 10 poslanců na schválení toho návrhu, takže prosím, nechme o tom rozhodnout. Monsieur Zile. Dobře, pane Zile, pan Zile si přeje jmenovité hlasování. Kdo je proto, abychom hlasovali jmenovitě? Prosím, zdvihněte ruku. Výborně, můžete se posadit. Pro nové poslance připomínám, že pravidlo je jasné. Máte právo zažádat o jmenovité hlasování a to v případě, kdy je více než 10 poslanců, kteří si to přejí. Někdo mě vypnul mikrofon, říká paní předsedkyně. Tedy má, můžeme postupovat hlas, přistupit k hlasování. Bylo jich více než deset. A prosím o pozornost. O čem se hlasuje? O této otázce. Tuto otázku máte rovněž ve vašem hlasovacím seznamu, ale já ji tady zopakuji. Přejete si, aby Evropská komise opětovně předložila parlamentu tři návrhy balíčku mobility. Chci, aby vám ta otázka byla naprosto jasná. Pan Deli? Paní předsedkyně, když dovolíte, tak na tlačítkách nejsou žádné eh, pokyny. Kolegové jsou zmatení, nevědí, který, které tlačítko je pro, které je proti a které je zdržení. Takže prosím, mohli bychom udělat test. Monsieur Deli. Pane Deli. Pane Deli. Odpovím mi hned na vaši otázku. Pan Robert Zile. Děkuji. Dříve, než budeme hlasovat, rozhodně bude testovací hlasování, abychom mohli novým kolegům vysvětlit, jak hlasování funguje. Já mám velice na srdci naše nové kolegy, poslance a kolegyně, takže si na to vyhradíme do času. A nejdříve vysvětlíme, jak to funguje. Paní Grapiny, prosím, ale méně než minutu. Tak děkuji. Mnoho kolegů je zde nových na výboru a bylo by, myslím, vhodné, abychom ještě před hlasováním měli nějaké prohlášení či vysvětlení těch, kteří se chtějí k tomuto hlasování vyjádřit. Paní Grapiny. Jasně odpovídám ne. Nechci tady ro- otevírat rozpravu dnes dopoledne o balíčku mobility. Tady jde pouze o jednu otázku. Přejete si, aby Evropská komise opětovně předložila parlamentu tři návrhy balíčku mobility? Pokud si přejete, aby opět komise tedy nám to předložila, tak eh, odpovíde ano tomto případě celý legislativní proces tohoto balíčku se vrátí k nule, k naprostému počátku a začne opětovně od nuly. Druhá otázka, druhá možná odpověď, pokud chcete podpořit rozhodnutí koordinátoru výboru stran, tak na otázku, která je položena, odpovíde ne. A v tomto případě budeme pokračovat na naší práci na tomto balíčku mobility a navážeme na práci v tom stádiu, kde byla na konci minulé legislatury. Na konci minulého funkčního období. Všichni to takto pochopili? Ano, ta otázka je velice jasná. Ovšem, Nemůžeme tady říci, že v tom prvním případě se to nastartuje znovu od nuly, nebo komise to může zamítnout, může předložit nový text, anebo může nám zaslat nějaký kompromis. Takže to jsem pouze chtěl opravit. Předsedkyně ano. Všichni pochopili to, co řekl pan Marinesku. Já jsem si myslela, že poslanci tohoto výboru nejsou hloupí, zcela naopak. Když jsem říkala samozřejmě, že se to začne opět od nuly, tak jsem to takto myslela. Já tedy zahájím hlasování. Hlasování zahájeno. Je to samozřejmě ten testovací eh, běh našeho hlasování. Zahajuji hlasování. EPP má čtyři členy navíc. Není pět členů navíc. Je tady příliš mnoho členů z EPP. Opět navíc. Takže prosím, dohodněte se na tom, kdo bude za vás hlasovat. Prosím. Stále ještě o jednoho navíc. Pan Marinesko. Prosím, dohodněte se. Bon, allez. Bon, et le pépé. Il y en a un de trop. Stále ještě máte o jednoho navíc, tak to nám to říká zařízení. Důvěřujte našemu hlasovacímu zařízení. Pane Marinesku, nedívejte se na pana Rike, to není vaše politická skupina. No it's okay. okay, Allez Dobrá. Nyní tedy oficiálně zahajuji hlasování o této otázce. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Návrh byl odmítnut. Budeme pokračovat v naší práci. A omlouváme se, to je již konec naší dnešní schůze, ale opětovně se uvidíme příští úterý 9 hodin. Tímto oficiálně ukončuji tuto schůzi.